If you could please take a seat. Vážení kolegové, prosím vás, usaďte se, abychom mohli začít a začneme tím, že si schválíme program jednání. Žádné námitky nejsou, takže můžeme program považovat za schválení. Několik eh, málo oznámení. Tak eh, za prvé parlamentní týden eh, 2020. Tak poprvé za tohoto mandátu Evropský parlament eh, v rámci ekonomické v rámci dohledu nad ekonomickými rozpočtovými eh, politikami eh, zorganizoval parlament společně s předsednictvím Evropský parlamentní týden, který proběhne od 18. do 19. února tady v Bruselu. Evropský parlamentní týden je setkáním poslanců z EU, z kandidátských i pozorovatelských zemí a mají možnost společně probrat ekonomické, rozpočtové a sociální záležitosti. stává z plenární konference o evropském semestru a meziparlamentních jednání výboru. Doposavat se nám zaregistrovalo 97 poslanců z 32 národních parlamentů, takže bych vás chtěla pozvat, eh, abyste se zúčastnili této akce, zejména pak jednání o daních a udržitelných financích, kde už máme hodně zapsaných účastníků. Je to příležitost, jak posílit demokratickou odpovědnost evropského ekonomického řízení. Druhé oznámení se týká ozdravení a řešení problémů CCP centrálních protistran, kdy první trialog proběhl 28. ledna. Spoluzákonodárci zdůraznili, že tento návrh je velice důležitý vzhledem k rostoucí koncentraci rizik eh, u CCP po finanční krizi. Je zjevné, že postoje se liší ohledně některých záležitostí, zejména ohledně toho, kdo bude rozhodovat v rámci tohoto rámce, kdo nakonec bude platit a v jakém pořadí při problémech CCP. Na technické úrovni by se měla vyřešit otázka eh, eh, působnosti, takže se rozhodli, že nový trialek začne tím, že se probere fáze ozdravení, zejména ten nový skin pro CCP a proberou se také nástroje pro řešení eh, problémů u Cashcalls eh, na zúčtující členy, kteří neselhali a možnost snížení původních marží. Takže to je vše a teď můžeme zahájit eh, dialog, monetární dialog s předsedkyní Evropské centrální banky Christine Lagarde, kterou tady tímto vítám. Poslední monetární dialog proběhl na začátku prosince. Od té doby se ekonomické vyhlídky příliš nezměnily. Přicházející údaje jsou v souladu s předpokladem mírného růstu. Tento model odráží i slabiny v mezinárodním obchodě a v celkovém prostředí světové nejistoty. To mělo dopad zejména na eurozónu a na výrobní sektor eurozóny, což tlumí investiční růst. Nicméně, navzhod, navzdory tomu, že rostou mzdy, tak eh, se zvyšuje odolnost ekonomiky v eurozóně. Inflace je spíše nízká, existují ovšem náznaky mírného růstu základní inflace kvůli eh, růstu eh, cen energií. Očekávání dalšího růstu jsou spíše mírné. Během střednědobého výhledu má inflace růst eh, kvůli monetárním opatřením, kvůli expanzi ekonomiky a růstu platu. Takže za této situace poslední rada guvernérů ECB rozhodla, že zůstanou úrokové sazby nezměněné pokud eh, ta inflace zůstane v cílových eh, hodnotách. Kromě toho Rada guvernérů bude pokračovat eh, s čistými nákupy v rámci programu APP ve výši 200 miliard měsíčně. Tím tento program by se měl ukončit před navýšením sazeb klíčových úrokových sazeb. Vzhledem tomu, že jsou tady různé výzvy, stárnoucí pop populace, klimatické změny, globalizace a tak dále, Rada guvernérů rozhodla, že spustí přeskum monetární politiky ECB, která byla schválena v roce 1998 a pak pozměněna v roce 2003. Tento přeskum vychází z analýz, včetně kvantitativní formulace cenové stability, monetárních nástrojů a analýz a také komunikačních postupů. Zvážila se také otázka finanční eh, stability, zaměstnanost a tak dále. Toto vše bude přeskoumáno. Přeskum proběhne v souladu s mandátem cenové stability ECB, jak to stanoví smlouva. Očekává se, že bude ukončen do konce roku 2020. Všichni jsme velice rádi, že jste připraveni řešit toto téma i během toho posledního monetárního dialogu tomu tak bylo, byť se někdy různí názory na rozsah tohoto přeskumu. Přesto eh, se domnívám, že většina poslanců se domnívá, že je potřeba eh, maximálně zapojit Evropský parlament a náš výbor do celého procesu. Dnes eh, paní předsedkyně Lagarde představí své vyhlídky ohledně ekonomického vývoju, vývoje a zmíní se o dvou tématech, které jsme se připravili jako koordinátoři na tento dialog, zejména tedy posoudí rizika, která se týkají finanční stability v eurozóně a podívá se také na komunikaci Evropské centrální banky. My už jsme se na to, to téma nebo na tato témata připravili i díky odborníkům a jejich materiálům, které jsou k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Čeká nás tedy velice zajímavá diskuze, od níž máme veliká očekávání. Takže paní Lagarde, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci ekonomického hospodářského výboru, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že tady opět mohu být ve vašem výboru po prvním zasedání Rady guvernérů, které, eh, které proběhlo poměrně nedávno. Bylo to první jednání v roce 2020 a dohodli jsme se na něm, že spustíme přeskum strategie monetární politiky. Bylo to naposledy před 16 lety, kdy Evropská centrální banka naposledy svou strategii v této oblasti revidovala a jak jsme si říkali v prosinci, tak od roku 2003 eh, už se smět, svět podstatně změnil a to znamená, že i strategie měnové politiky by se měla upravit. Strukturální změny zásadním způsobem pozměnily prostředí v ekonomice i z celé řady dalších ohledů a bude tomu taky nadále. Konkrétně eh, v oblasti, která nás nejvíce zajímá, klesající růst na pozadí eh, zpomalujícího růstu produktivity a stárnoucí eh, populace a také dopady finanční krize vedly k tomu, že se snižovaly úrokové sazby. Tyto nízké úrokové sazby a také nízké inflační prostředí měly značný dopad na působnost a možnost Evropské centrální banky, jakož i jiných centrálních bank, Eh, upravovat monetární politiku v eh, ekonomickém eh, propadu. Pak jsou tady strukturální změny, jako například environmentální udržitelnost nebo rychlá digitalizace či globalizace a vyvíjející se finanční struktury. A i ty měly dopad na vývoj cen a tudíž na celé to prostředí, které centrální banky mají povinnost monitorovat, v rámci něhož mají vynášet předpovědi a upravovat své politiky. Takže na základě těchto změn si myslím, že je na čase, abychom provedli přeskum své strategie a zajistili, že dokážeme naplňovat svůj mandát v nejlepším zájmu Evropanů. Během svého posledního slyšení ve vašem výboru jsem slíbila, že se vyslechnu očekávání všech a pokusím se pochopit eh, obavy eh, jednotlivých subjektů. Také jsem si se přečetla s velkým zájmem vaše odborné materiály, které se týkají komunikace centrálních bank eh, a různých eh, senzitivit, které s tím souvisejí. Evropský parlament eh, a zejména váš výbor bude hlavním fórem pro společné eh, diskuze, kde bych byla ráda, aby probíhala skutečně ta dvojcestná komunikace, jak jsem o tom naposledy v prosinci mluvila. Tak jsem velice ráda, že jste mě pozvali, abych s vámi probrala dnes mimo jiné otázku komunikace centrální banky. Ale ještě než se podíváme na toto téma, tak dovolte přehled současné ekonomické situace v eurozóně. Nijak se to nebude podstatně lišit od toho, co právě řekla paní předsedkyně. Takže v souladu s našimi očekáváními ekonomika eurozóny nadále roste, byť eh, s poměrně skromnou dynamikou. Domácí ekonomika zůstává poměrně odolná, soukromá spotřeba například se navýšila o 0,5 ve třetím čtvrtletí roku 2019 na pozadí dalšího zlepšení v oblasti podmínek na trhu práce. Nezaměstnanost je 7,4%, což je nejnižší hodnota od července 2008. Počet zaměstnaných naopak roste a zvýšil se o více než 11 milionů od poloviny roku 2013. Spíše na domácí ekonomiku orientované služby a stavební sektor si rovněž vedou nadále dobře. Nicméně jsou tady globální faktory, které ovlivňují růst eurozóny. Existují určité náznaky stabilizace, výhledové ukazatele jsou trochu optimističtější eh, s tím, jak Purchasing Managers Index eh, byl poprvé navýšen za posledních 12 měsíců právě teď v lednu na nejvyšší úroveň za posledních 18 měsíců. Jsou tady určité nejistoty ohledně globálního ekonomického prostředí, ty jsou poměrně vysoké, ale pak jsou tady také obchodní, eh, obchodní napětí mezi eh, USA a Čínou a toto napětí naopak klesá. Na druhou stranu přetrvávají jiná rizika, jiné nejistoty, například dopad koronaviru, a to je opět eh, zdroj obav. Celková výkonnost v oblasti eh, růstu se trochu eh, zpomaluje kvůli zvyšujícím se cenám a nárůstu mzdových nákladů. Inflace měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen byla 1,4 v lednu, což je podle našich očekávání a je to lepší než v předchozím měsíci. Ekonomika eurozóny tedy nadále vyžaduje podporu ze strany naší monetární politiky, aby se od ochránila před globálními turbulencemi. Naše politické eh, pobídky eh, jsou tedy směrovány na podporu reálné ekonomiky. Podle posledních údajů úvěrové sazby pro mm, podniky jsou téměř o 10 základních bodů nižší, než byly před rokem. A pro domácnosti, pokud jde o nákup nemovitostí, tak jsou téměř eh, o 40 základních bodů nižší a blíží se svému historickému minimu. Tyto příznivé finanční podmínky budou podporovat eh, podnikatelské prostředí, investice, spotřebu a také výdaje ve stavebnictví v eurozóně, čím se částečně vykompenzuje negativní dopad poměrně nízkého rozvoje globální poptávky. Eh, zároveň s tím samozřejmě zblízka monitorujeme případné vedlejší dopady těchto opatření. Nízké úrokové sazby přinášejí řadu výhod pro ekonomiku eurozóny. Nízké mm, finanční náklady eh, například vedou k většímu úvěrování eh, v případě firem, k větším rizikům, které na sebe berou ne, nebankovní instituce, jako jsou investiční fondy, pojišťovny nebo penzijní fondy. Kromě toho realitní trhy v celé řadě zemí eurozóny nadále rostou, jejich ceny rostou, byť eh, je tady prostředí nízkých eh, úrokových sazeb, což je pouze jeden z několika eh, faktorů, který ovlivňuje nákup nemovitostí. Takže za této situace orgány využívají cílených makroprudenčních opatření, aby řešily rizika, která souvisejí s finanční stabilitou. Zároveň sehrávají velice důležitou roli také fiskální a strukturální politiky za této situace nízkých úrokových sazeb. Mohou tak zvyšovat růstovou dynamiku a posilovat potenciál prostřednictvím růstu založeném na vyšší produktivitě. To zase podpoří efektivitu našich opatření a pomůže to opět navýšit eh, úrokové sazby. A nyní dovolte, abych se zmínila o tématu komunikace centrální banky. Vy, kteří sledujete centrální banky, jistě budete se mnou souhlasit, že centrální banky urazily poměrně dlouhou cestu, pokud jde o to, jakým způsobem komunikují veřejné instituce, včetně ECB. Nyní zveřejňují více informací, lépe vysvětlují své politiky a tím reagují mimo jiné také na požadavek parlamentu a veřejnosti. Evropský parlament vyzval Evropskou centrální banku, aby se rovněž vydala touto cestou. A jeden, jedno z témat, které bylo vybráno výborem Econ v roce 1999 pro dialog, byla právě politika komunikace a transparentnosti ECB. Takže dobrá e, komunikace je základem důvěryhodnosti ECB a je také e, důležitá pro legitimitu, kterou máme v očích našich občanů, ale pro nás jako centrální banku je také v našem zájmu komunikovat eh, účinným způsobem. Chceme být otevření, být eh, jasní ve svých vyjádřeních a tím zefektivnit své politiky, ale komunikaci samozřejmě musíme dobře eh, zvažovat, vždy musíme uvažovat s výhledem, jak jste to říkala sama vy, paní předsedkyně, to je jedním z nástrojů politiky, centrální banky. Tradičně centrální banky eh, spíše hovořili s odborníky, obraceli se spíše k trhům a odborníkům než k nejširší veřejnosti. Trhy samozřejmě bedlivě sledují to, co děláme, co říkáme, co naopak neříkáme a různé průzkumy a studie zjišťují, že nám většinou dobře rozumějí. Dáváme se veliký pozor na to, jakým způsobem trhy interpretují či případně mizinterpretují to, co děláme. Ale musíme si opravdu dávat pozor na to, abychom se nesoustředili příliš úzce pouze na tu komunikaci orientovanou na trhy, na, na trhy a neomezovali se tak ve zpětné vazbě, kterou dostáváme. Takže když jsem tady byla na svém konfirmačním slyšení, tak jsem řekla jednou, že jednou z mých priorit eh, bude posílit komunikaci s veřejností a s těmi, kdo veřejnost zastupují. Náš výzkum ukazuje, že byť mnoho Evropanů ví o tom, že ECB existuje, tak jenom málo z našich občanů má skutečně povědomí o tom, co centrální banka dělá a proč to dělá, nebo jakým způsobem naše práce je přínosná. A to bychom chtěli zlepšit. Ne proto, že bychom chtěli být populárnější, o to nám nejde, ale proto, že evropští občané by měli chápat, co děláme a proč a jak pro ně pracujeme. Takže jsme začali pracovat na novém průzkumu, v rámci něhož se chceme ptát spotřebitelů na to, jaká mají očekávání, pokud jde o inflaci, o realitní trh, o spotřebu, o úspory a nebo trh práce. Je potřeba, abychom lépe porozuměli celé situaci také eh, proto, že eh, názory se hodně liší v jednotlivých členských státech, regionech a skupinách eh, ve společnosti. A nakonec jsou to každodenní ekonomická rozhodnutí občanů a firm, která my se snažíme našimi politikami a komunikacemi v rámci svého mandátu ovlivňovat. Takže pokud nebudeme mluvit jasně, nikdo nám nebude rozumět, tak bude naše politika celkově méně účinná a nebudeme schopni plně dostat svému mandátu. Také víme, že eh, lidé nám budou více důvěřovat pouze tehdy a budou vnímat ECB jako svoji centrální banku pouze tehdy, pokud budou lépe chápat naše rozhodnutí, budou eh, chápat eh, jaký dopad naše rozhodnutí mají na jejich život. A proto se Rada guvernérů rozhodla, že přeskum strategie, který jsme se schválili na posledním lednovém jednání, se bude věnovat také tomu, jakým způsobem eh, jsme schopni komunikovat o našich politikách. Komunikace často bývá nesprávně chápána jako jednostranný eh, monolog, kdy my vysíláme určité eh, informace. Ano, my mluvíme mm, rádi, rádi se posloucháme, ale myslím si, eh, že bychom se měli stejnou měrou soustředit na to, nakolik nasloucháme občanům. Jak řekl John Marshall již na počátku 19. století dobře naslouchat eh, má stejnou eh, moc eh, v komunikaci, jako umět dobře mluvit. A možná to souvisí s tím, že máme dvě uši a jenom jednu, jednu pusu, takže bychom měli opravdu především dobře naslouchat. A právě z tohoto důvodu je klíčovou součástí přeskumu naší strategie mm, to, abychom začali více naslouchat a aby se to sou, stalo součástí eh, našeho strukturálního rámce. A klíčovou součástí toho je i strukturální dialog, který eh, vedeme s vaším výborem. Proto se těším na další naše setkání, kdy si budeme vzájemně naslouchat eh, chci takto zapojit eh, celou eurozónu, kolegy z národních centrálních bank, zapojit eh, celý evropský mm, eh, systém eurozóny a chci mluvit všemi jazyky, jimiž mluví naši občané. Zajímají mě názory nejrůznějších aktérů, členů akademické obce, mm, příslušníků občanské společnosti, názory studentů a nejširší veřejnosti. Naše první akce, kdy chceme takto začít naslouchat, proběhne tady v Bruselu na konci března a já doufám, že tak navážu také kontakt s organizacemi občanské společnosti na evropské úrovni. A všichni jste vřele zváni na tuto akci. Kromě toho také spustíme online nový portál na webových stránkách ECB, kde budou veškeré informace o přeskumu naší strategii, budou určené nejširší veřejnosti a pokud to bude možné, budou dostupné ve všech úředních jazycích. Už teď jsme udělali poměrně mnoho práce, chystáme publikaci eh, řady materiálů. Chceme využít všechny tyto kanály, abychom získali zpětnou vazbu přímo od občanské společnosti, od lidí, kteří je zastupují a kteří jsou tedy nejdůležitější eh, pro nás a kteří nás eh, mohou eh, zpětně informovat o zvyšujících se nájmech, cenách, nemovitosti, o nejistotě na pracovním trhu, o klimatických změnách a my se toto pokusíme následně maximálně zohlednit ve svých komunikačních strategiích, tak nakolik nám to umožňují omezení našeho mandátu. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, přeskum, který právě spouštíme, bude velice intenzivní a důkladný proces. Během příštích 11 měsíců bude dialog eh, mezi našimi institucemi velice četný. Pravidelná slyšení výboru Ekon budou nedílnou součástí naší diskuze, ale já nechci naše rozpravy omezit pouze na tato společná slyšení. Budeme mít i další možnosti, jak v dialogu brzy pokračovat a těším se na návštěvu delegace vašeho výboru příští týden v pondělí ve Frankfurtu a těším se také na další setkání s vámi ve Štrasburku eh, hned v úterý příští týden. Takže, jak vidíte, eh, myslím, že naše komunikace bude skutečně velice intenzivní. Tuto chvíli vám děkuji za pozornost eh, a těším se na vaše otázky. Thank you very much. Uh... Děkuji. A nyní začneme otázkami. Eh, běžném formátu pěti minut na otázku a odpověď. Markus Ferber z EPP začne. Děkuji, paní předsedkyně. Paní prezidentko, já budu hovořit německy, pokud dovolíte. Vy jste tady hovořila o eh, tu kontrolu monetární či přeskum možný monetární politiky, která je poněkud zastarala váš vlastní odpovídající eh, člen direktoria, který odpovídá za ekonomický výhled, řekl, že na základě různých akt, faktorů, které jste tady stručně uvedla, eh, musíme počítat s nižším růstem v Evropě, s oslabením růstu a proto se ptám, zda se vůbec to ty inflační cíle, které jste si sami nastavili, inflace pod dvěma procenty, Eh, splnit, pokud máme ten ekonomický výhled, jaký je, že ten růst bude eh, značně pod dvěma procenty. Z toho vyplývá otázka, jak se eh, vůbec, mezi se, jak vůbec korelují ekonomická očekávání a inflační očekávání a když vy v listopadě minulého roku v tom Financial Stability Review ještě popisujete celou řadu dalších faktorů, které rostou, to jsou rizikové faktory, takže rizika narůstají, pokud jsem to pochopil správně, až jsem toho názoru, že celá řada těchto rizik je i propojena s tím nízkoúrokovým prostředím. Tedy my tady máme monetární politiku, vy jste hovořila o těch e, úrocích, to tlačí na ziskovost bank a pak samozřejmě to vysílá podněty k tomu, aby subjekty na sebe vzali větší riziko. V tomto kontextu, jak vidíte schopnost Evropské centrální banky v eurozóně zareagovat na takovéto možné eh, na takovýto možný scénář posílených rizik, pokud skutečně by došlo k případě, že se ta rizika budou materializovat. Děkuji. Uh, Děkuji za otázku. Možná v reakci na vaši otázku dvě klíčové body, které bych chtěla vyjasnit. Jednak naše strategická revize bude posuzovat všechny aspekty naší měnové politiky a potrvá určitou dobu, takže jsme se stanovili datum dokončení prosinec 2020. Do té doby ale bude e, schůze mm, správní rady a tam se určí eh, na základě faktů a vývoje mm, náš postoj k měnové politice, že budeme pokračovat na základě stávajících principů a kritérií, eh, než bude hotová naše strategická revize. Budeme tedy, mm, nenecháme se odstrašit naši strategickou revizí, a budeme standardně pokračovat v určování ekonomické měnové politiky. Musíme samozřejmě posuzovat všechny aspekty naší měnové politiky a musíme e, začít dopadem, jaký to má. Když se podívám na dopad e, toho, že jsme na konvenční, nekonvenční úrovni, tam začlenili všechny nástroje, tak to vyprodukovalo pozitivní výsledky. Ehm, mám na mysli vytváření pracovních míst, nikoli 11 milionů pracovních míst vytvořených od roku 2030, protože měnová politika byla jeden z faktorů, ale měnová politika může eh, si jaksi nárokovat část těch vytvořených pracovních míst. Také to, že přispěla k vyššímu růstu od roku 2013 a současně přispěla také ke zvýšení, t, e, malé zvýšení inflace. Musíme se tedy podívat na tyto efekty a podívat se, na jaký dopad to měl na, mělo na firmy, na životy lidí, vytváření pracovních míst e, jak si vidět, že to bylo efektivní. Také se musíme podívat na ty věci, o kterých jste mluvil, na ty vedlejší účinky, které to mělo. A udělat analýzu nákladů a výnosů, pozitiv a dalších eh, možných efektů. Já bych tedy um, ne, ne, neříkala, že naše měnová politika byla klíčovým faktorem rostoucích, pro rostoucí ceny nemovitostí. Možná přispěla, ale je to takový už hotový výsledek. Myslím, že to byl spíše mm, problém v bankách. Také bych mm, varovala před těmi závěry, že třetím závěrem, že ceny nemovitostí obecně stouply. Ono to je velmi nerovně distribuováno. Venkov versus města a tak dále. Jak jsem řekla ve svém úvodním prohlášení, ne, nelze to zcela přičítat úrokovým sazbám a mm, jaksi nízkým nákladům na, finco, na financování, které teď máme. Budeme to pečlivě sledovat, všechny vedlejší účinky, tak jak Eh, se to bude vyvíjet dál. Děkuji. Jones Fernandez, SND. Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit španělsky. Děkuji. Před několika měsíci při konfirmačním slyšení tady v našem výboru, kdy jste usilovala o pozici předsedkyně ECB, jsme mluvili o tom, zda existuje možnost, že byste spustili tento přeskum strategie monetární politiky a vidím, že vaše instituce se do toho tedy pustila, takže k tomu vám chci předně poblahopřát. Jsem rád, že se tak stalo. Teď konkrétně k té mm, diskuzi, která právě začala ohledně toho přeskumu monetární politiky. Já si myslím, že tady jedna část eh, kdy je důležitá, velice, velice důležitá ta komunikace. Sama jste o tom mluvila, ale já bych chtěl teď eh, spíše zmínit opatrnost eh, na vaší cestě v oblasti komunikace. Samozřejmě, že někdy je potřeba lépe vysvětlovat politiky, a tak se přiblížit občanům a veřejnosti. Ale je pravda, že ze své vlastní povahy a kvůli své nezávislosti instituce, jako je Evropská centrální banka, je přeci jenom eh, i politickou institucí ve své každodenní komunikaci s občany a domácnostmi. A tak se bojíme, abychom trochu nestratili jako ECB ten charakter nezávislé instituce. Takže já vám eh, děkuji za to, že chcete být eh, transparentnější v komunikaci. Na druhé straně vyzývám k opatrnosti, Eh, protože kredibilita není, nevzniká jenom z toho, že se přiblížíme k občanům, ale vzniká i z toho, že se nezapojíte do politických debat a že zůstanete eh, objektivní a nezávislí. Pokud jde o přeskum cílů a nástrojů pro monetární politiku, tak eh, v posledních dnech se hovořilo o možnosti zavést inflační ukazatel a o možnosti že by ceny některých aktiv, zejména v oblasti eh, realitního trhu, byly převedeny na cílové ukazatele. A tady mám určitý otazník, protože pokud chceme mít eh, inflační cíl 2%, což si myslím, že je potřeba revidovat, aby tady vznikla symetrie, tak Eh, mám pocit, že tady máme problém, protože se nám nedaří držet se toho dvouprocentního cíle. Jak řekl pan Ferber, asi bychom měli eh, přeskoumat eh, tento, tento cíl a tyto ukazatele a abychom se tedy vyhnuli eh, vedlejším eh, dopadům ekonomické politiky, si myslím, že budeme muset eh, revidovat především fiskální politiku. A tady by mě zajímalo, co si myslíte o sdělení Evropské komise v této souvislosti. Děkuji. Madame Lagarde. Paní Lagarde, děkuji. Mm, jednak vaše doporučení k těm sdělením, což beru vážně, a také za vaše otázky ohledně náklady na, na bydlení. Co se týče těch sdělení, tak uh, slyším to, co říkáte, budeme muset uh, eh, jak si být spíše uh, opatrní než um, cokoliv jiného. Musíme být schopni naslouchat a budeme naslouchat a současně budeme muset vysvětlovat, co děláme. Bylo pro mě velmi překvapivé vidět, jak málo lidé vědí o ECB a o tom, co dělá. A když začnete mluvit o eurosystému, tak všichni jenom zírají. Ptají se, o co se jedná. A my to dlužíme evropským občanům, abychom jim vysvětlili, co děláme a proč je to důležité. Proč jsme takovými správci měny, která eh, je vnímána jako ten sjednocující faktor. Euro je obecně respektováno v mnoha částech eurozóny. To chceme a budeme naslouchat, ale musíme být spíše opatrní. To souhlasím. Jeden z těch prvků bude nevyvolávat přílišná očekávání a ne eh, mm, tvrdit nikomu, že můžeme udělat víc, než skutečně můžeme. A to mě tedy eh, jedna věc, která mě, na které mi záleží, to je, tady jde o kredibilitu. Mm, děle, říkejte jenom, co můžete udělat, jinak následuje zklamání a důvěra je podkopána. Takže to beru vážně. Co se týče bydlení, v tuto chvíli eh, e ICP, to je měření inflace v Evropě, nebere v úvahu náklady na bydlení, které souvisí s tím, že jste majitelem nemovitosti pokud se vzpomínám, tak představují, 60, tak představují 6,5 celkových nákladů. Pokud se kohokoliv zeptáte, 6,5 to je spíše málo. Takže jak na to budeme reagovat? Aniž by nám hrozilo, že změníme eh, podmínky uprostřed hry. Můžete že navrhujete změnu struktury. Musíme si rovněž být vědomi toho, že e, musíme skutečně e, vnímat to, co považují lidé za strukturu ehm, svých výdajů. Pokud tedy náklady na bydlení představují tak málo, tak se musíme podívat na to, zda je to legitimní nebo ne. E, k tomu se pojí problémy s, které souvisí s tím, že bydlíte v domě, který vlastníte a ta hodnota, jakou to má relativní vůči k původní investici. Tak myslím, že skutečně se musíme zaměřit, zamyslet nad těmi náklady, alespoň si položit tu otázku a podívat se na to, jak to nejlépe vyřešit, abychom byli věrní jednak principům, tak skutečným výdajům, kteří občan, které občané nesou. Děkuji. Než přejdeme k dalšímu řečníku, prosím, nech, dovolte mi, abych připomněla, že máme pětiminutové sloty. Zůstejte, zůstaňte prosím v těch pěti minutách i pro paní Lagarde, aby měla čas na uh, řádnou odpověď. Paní uh, Lagarde, já jsem se vrátil v čase v roce 92, 93, kdy jsem pracoval v Eurostatu a zabýval jsem se tedy bydlením. Takže hodně štěstí, je to, je to hodně dávno. Mm, si jsme neudělali dost, abychom vyřešili bankovní krizi. Jenom tom, co chybí, ale to, co úplně nefunguje. Když se podíváme na Mm, ten spor mezi bankami a státy, tak to stále žije. Já se chci zaměřit na jeden aspekt a to je eh, ten, ta vazba mezi státy a bankami a jejich záchranou. My jsme vytvořili mechanismus, který má řešit tento problém. Eh, problémy třeba italských bank a jejich záchran. Toto všechno eh, spochybnilo Northern B, SSM pod dohledem Evropské centrální banky vedl k tomu, že bylo to více než rok, tedy měli méně než minimální kapitál, aniž by byli nuceni s tím něco dělat. SRB umožnilo, aby ty peníze v tomto případě šly do tohoto případu a dalších záchran. Otázka je, myslíme si, že tento mechanismus funguje? Myslíte si, že regulační um, um, přístup jde příliš daleko, že je vlastně zachováváme banky při životě, i když by měly zkrachovat? SRB, myslíte si, že dělá svoji práci? Ehm, nebo restriktivně použí, přistupuje k eh, hodnocení veřejnému zájmu. A co se stane, když um, jsou ohroženy prostředky státu na záchranu bank? Děkuji. Děkuji. Myslím, že Cb souhlasí s tím, že Eh, rámec rezoluce by mohl být zlepšen a SRB by mohlo potvořit rovné podmínky. Dále eh, cílené insolvenční režimy by také měly zůstat na stole a také budou mít vážný pozitivní dopad na unii kapitálových kruhů. Hmm kde chci, aby byl pokrok z mnoha důvodů. Co se týče mského systému pojištění vkladů, myslíte, že to je doplnění k SRB a ten návrh na různé velikosti těch národních schémat pojištění vyžaduje další analýzu. A děkuji vám za příspěvek této práci. V souladu s cílem skutečné bankovní unie by měly mm, být rizikové eh, příspěvky kalkulované na bankovní úrovni a ty by měly omezovat morální riziko. Eh, krytí likvidity by měl být první východisko, ale konečným cílem by měl být plný EDIS na eh, krytí ztrát i potřeb likvidity. A to myslím, že řeší ty obavy, které jste zmínil. Děkuji. Nyní Milton z IB. Děkuji. Děkuji, dobré dopoledne. Vážená paní prezidentko, veřejná debata v Německu eh, již v podstatě od ECB nečeká nic jiného než neustále útoky na úspory občanů. Tak to u nás občané lejí. Mají pocit, že, máte, že provádíte politiku neustále odebírání majetku pod tím, že máte mín, úrokové sazby v oblasti mínusu či mí, velice nízké úrokové sazby a bohužel očekávám, že v budoucnu budete pokračovat Jsou to velice asociální uh, politikou. E, vy vlastně tvrdíte, že děláte měnovou politiku, ale namísto toho děláte fiskální politiku a tím masivně vysíláte negativní podněty. Věda o tom ví a němečtí občané také, protože každodenně přihlíží tomu, jakým mizí úspory na bankovních účtech. A já e, se vás ptám, neměla byste se spíše zaměřit na návrat ke stabilnímu penězi, ale Eh, jít eh, nějakou jinou cestou. Navázání na pana Dangeho, vy tady hovoříte o důvěře a důvěryhodnosti. Prosím, hlačte tedy skutečnosti do očí, vaše důvěrnost vůbec žádná není. Nikdo vám nedůvěřuje a měla byste si to uvědomit. Máte nějaké studie, které si zadala ECB, či podsudky, kde byste se zabývali nebezpečními, které pro vás vyplývají z toho, že občané jsou čím dál tím více kritičtí vůči vaší neetické politice? E, analyzovali jste si, od, při jaké míře vlastně vyvlastnění kvůli nízkým či mínusovým úrokovým sazbám půjdou lidé na ulici a budou se bránit, stejně tak, jako k tomu došlo ve Francii v hlednutí žlutých vest. A jakým způsobem osobně vůbec nesete odpovědnost? So, und 20, 120 milionů. A 120 eh, lidé byli tedy již připraveni o 120 miliard úspor. A dále co hodláte vlastně udělat z hlediska měnové politiky, když například v dopadu zelené politiky zeleného dílu, což je velice absurdní, a či v dopadu dalších opatření hospodářská politika bude masivně pokulhávat a dojde k recesi. Jaké nástroje chcete použít v tomto případě? Paní předsedkyně přerušuje. Já jsem řekla, že otázka musí být eh, kratší než minuta. Takže prosím, nechce paní eh, Lagardovou odpovědět. Poslední věta, prosím. Máte nějakou představu, jaké nástroje budete používat, pokud začne recese? Omlouvám se, paní Lagard, máte dvě minuty na odpověď. Tedy dobré ráno. Myslím, že se vám podařilo um, zajistit více pracovních míst, lepší růst, inflace na úrovni, která garantuje cenovou stabilitu. Když se to podaří, děláte svoji práci, což je v souladu s mandátem, který dostala ECB. Když v roce 2014 byla přijata rozhodnutí rozšířit ty nástroje ECB, tak to mělo podpořit a pomoci ekonomice a plnit svůj mandát. Takže nemůžete se zaměřit jenom na jednu stránku věc, na jeden vedlejší účinek, o kterém jste mluvil. Musíte se podívat na celý obrázek, na všechny nástroje, které se používají. Měnové, fiskální, strukturální reformy – a z tohoto hlediska e- Evropská centrální banka udělala, co musela. Samozřejmě bylo by ideální. A nikdo více než já by si nepřál se vrátit na pozitivních teritorií a e, měl větší důvěru, protože se vrátil růst, vrací se investice, roste produktivita, fiskální politika pracuje společně s měnovou politikou, aby eh, zlepšila dopad. Ale musíme být trpěliví, pomoci ekonomice jít tímto směrem a mohu vás ujistit, že toto se bude pečlivě sledovat, až budeme prověřovat naši měnovou strategii, ale měnové politiky se musí měnit v čase, v souladu s tím, vidíme v souladu s mandátem, který jsme dostali aniž bychom to úplně eh, eh, zkazili. Stanis Kadidev za zelené. Paní Lagarde, já jsem přišel do parlamentu před několika měsíci a mě zajímalo tady, proč komunikace a mm, doporučení jsou tak důležité. Není to náhoda, že komunikace a finanční stabilita jsou témata, o kterých mluvíme. A také připomínám, že v září, v říjnu, když se dívám na plány ECB, zjistil jsem, že behaviorální ekonomika je na pořadu jednání. Tam se prohlubuje výzkum, také eh, mohu zmínit eh, nositele Nobelovy ceny Dana Kremlman, Schiller, Richard Taylor, kteří toto zkoumají. Takže behaviorální ekonomika je možná odpovědí na to, jak chápete, eh, spravujete finanční systém. Také stručně se chci vrátit k pracovním dokumentu Eh, Karls Holmse a jeho komplexním přístupu a klíčová slova, eh, která používá, je očekávání, feedback, koordinace, selhání, sebe eh, plňující a tak dále, mm, předpovědi, mm, animal spirits, morální rizika a tak dále. Jak je váš názor na mm, roli behaviorální ekonomiky na to řízení, protože vy jste takový jaksi kouzelník, kouzelnice, protože vlastně to je vlastně zvířecí zkušenosti, co, instinkt, co vy tady, vy tady řídíte. A jaký je váš názor a jaký je váš názor na výzkum behaviorální ekonomiky? Děkuji tedy za vaši velice mm, cílenou otázku. My v naší misi eh, se zaměřujeme na měnovou mm, monetární ekonomiku a spíše než behaviorální. Ale ve svém minulém životě jsem se zajímala o to, co říkali behaviorální ekonomi, ekonomové. A mm, v souvislosti s účelem naší mise. Ti klíčoví autoři, o kterých jste mluvil, jsou v naší knihovně a též je budeme posuzovat stejně jako ostatní. Děkuji. Nyní Derkin Epping. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte, abych přivítal vaši snahu zlepšit komunikaci. Váš předchůdce to neudělal byl izolován a nakonec Stejně tak v mé zemi ECB nemá důvěru. Lidé mají pocit, že jsou olupováni o své úspory a důchody. Takže já jsem rád, že jste schopna tedy naslouchat. E, vítáte zelený díl, bude mít náklady si 11,5 bilionu. 12,5, pokud tam bude pákový efekt, 12,5 bilionů. Jak se to bude financovat? Tady se musíme podívat na mm, revizi měnové politiky EKB, e, eh, zavedením zelených bondů nebo TUI, Eh, kdo zaplatí tyto obrovské částky? Jaká bude role ECB v tomto? Děkuji za vaši otázku. Ano, zelený díl, eh, který eh, představila Ursula von der Leyen, je mm, projekt a směr, který já osobně vítám. Všichni musí dělat svoji práci a to v rámci mise, která jim byla přidělena. ECB má mandát, který je jasný a který souvisí s cenovou stabilitou, která se opírá o rámec, který je dobře definován, který budeme revidovat v rámci strategické revize v roce 2020. Jak může otázka klimatických změn vstupovat do hry, eh, do naší tedy strategické revize, to se, o tom se rozhodne v příštích měsících. Jak mm, kriticky důležité je chápat formování eh, tvorbu cen, relativních cen, inflační očekávání, skutečné náklady, změnu chování spotřebitelů. Všechno toto je relevantní pro identifikaci některých měření. Je to relevantní pro účely cenové stability. Z tohoto hlediska, z toho, jak, e, koumáme máme misi, tak určitě tyto imperativy vezmeme v úvahu. Stejně tak, bez toho, bez, bez, bez e, toho, abychom se unáhlili, potřebujeme mít měření e, čísla a nástroje a schopnost demonstrovat, co děláme, opatření, která přijímáme. Můžeme každopádně v budoucnu se podívat na, ehm, eh, jaké jsou tedy vedlejší účinky, eh, vedlejší škody. Rizika jsou hodnocena, dohledová funkce ECB také musí zohledňovat, že v rámci prismatu mandátu ECB můžeme přispívat k celkovému cíli které ji identifikovala paní van der Leyen jako imperativ. Děkuji Dimitris Papadimulis. Děkuji. Já mám dvě či tři otázky, paní Lagarde. Vy jste mluvila o kvantitativním uvolňování, o posílení této metody. A tak se chci zeptat, jaké mm, účinky eh, tady mm, vidíte, pokud jde o vývoj ekonomiky v EU i mm, globální ekonomiky. Takže to bylo kvantitativní uvolňování. Teď otázka na Řecko. Jak víte ze své předchozí funkce v Mezinárodním měnovém fondu, tak v srpnu 2019 Řecko vystoupilo z memoranda z programu a prognózy pro rok 2020 měly být nad průměrem. Náš růst podle prognóz pro tento rok měl být nad průměrem Evropské unie, čímž pádem se měla zmírnit problematika e, zadluženosti a měli jsme se vrátit na dluhopisový trh. Teď se chci vyjádřit k jedné věci. Já jsem doufal e, o TCB v jednu věc. V roce 2015 bylo um, vyčleněno 8 miliard na nákup řeckých dluhopisů. Můžeme očekávat, že by došlo k pozitivnímu vývoji i v této uh, oblasti, pokud jde o nákup řeckých dluhopisů. Před několika dny náš výbor Ekon schválil usnesení, nebo respektive připravil usnesení, o kterém budeme diskutovat na plenárním zasedání ve Štrasburku příští týden, a kde chceme, aby řecké dluhopisy byly zařazeny do programu kvantitativního uvolňování. Kdy můžeme očekávat, že by k tomuto kroku došlo? Děkuji. Děkuji. Vy jste hovořil o posílení kvantitativního uvolňování. Já chci upozornit, že v září bylo rozhodnuto o tom, že nebudeme. Eh, nepůjdeme nad rámec toho, o čem jsme rozhodli v prosinci, tedy 20 miliard eh, měsíčně navíc v rámci programu nákupu. A dopad na ekonomiku, ten zamýšlený dopad, eh, je ovlivnit dlouhodobou výnosovou křivku a udržet finanční náklady na nižší úrovni. Určitě to má svůj dopad, stejně jako jiné nástroje, které používáme a o kterých jsme rozhodli v, prosin, v září. Pardon. Teď se podívejme na druhou otázku kterou jste položila, která se týká řeckých vládních dluhopisů a jejich způsobilosti. V současné době způsobilé nejsou pro mm, eh, novou eh, fázi nákupu APP, který byl spuštěn, která byla spuštěna 1. listopadu. Nejsou tedy způsobilé v té eh, fázi čistých nákupů a nebyly ani během let 2015 až 2018, ani ne pro Eh, program nákupů pro reinvestice. Pokud se bude situace ovšem zlepšovat, tak jako se zlepšovala doposavat, a myslím, že kolega místo předseda Luis de Guindos to řekl v Aténách minulý týden na konferenci, tak pokud se situace tedy bude zlepšovat i nadále, a pokud budou dodržená kritéria, která máme nastavena pro nákupy, tak věřím, že řecké dluhopisy nakonec budou zařazeny mezi způsobilé, protože postupně se skutečně jejich pozice zlepšuje a já věřím, že tomu tak bude i nadále. A jenom by to doložilo, že trhy považují situaci řecké ekonomiky za pozitivně se zlepšující a e, žádající se lepší rating. Paní Pereira, nyní prosím. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vystoupím v portugalštině. Signore eh, Lagarde. Vážená paní Lagardová, já vás velice vítám opětovně v parlamentu. Váš závazek, že budete mít blízký a transparentní dialog s tímto parlamentem, velice vítám a myslím si, že je to dobrý výchozí bod pro ten nový přístup ke komunikační Evropské centrální banky. Někteří z politických eh, odpovědných činitelů za euro, zejména předseda euroskupiny, by, myslím, mohli si z vás vzít příklad, jak dobře komunikujete s, s parlamentem a s naším výborem. Já si myslím, že je tady dobře, že dojde k otevření strategické revize monetární politiky. A pokud chceme mít eh, detailní hlubokou diskuzi, jako je ta dnešní, tak je třeba, abychom si prodiskutovali veškeré dimenze činnosti Evropské centrální banky. A proto se ptám, týká se to dohledu. Eh, finanční situace může nějakým způsobem ovlivnit dohledový systém eh, centrální banky na všech, na celém světě. V důsledku finanční krize se nás dohled posíle. Máme ale další skandály, které souvisí s tím, že dohled selhal. Někteří, eh, některé dohledové orgány, například centrální banky, eh, stále jdou cestou menších zásahů. Ptá se, mm, Zase vám momentálně zamlouvá současná architektura eh, Evropského bankovního dohledu a nemáte má, nebo máte pocit, že by Evropská centrální banka měla v rámci dohledu sehlávat silnější roli. Jak tedy zajistit, aby národní dohledové orgány používaly veškeré morné nástroje, které mají k dispozici, proto aby eh, skutečně zajistili, že nebudou nějaké skandály, ale naopak, že se zaměří na prevenci, aby ke vzniku skandálů vůbec nedocházelo. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Tak předně si myslím, že evropský dohled eh, se snaží odvádět co možná nejlepší práci. Za druhé, jak víte, je tady rozdíl mezi eh, stanoveným Prahem a to zda je naplněn či ne, a zda tedy banky jsou v rámci evropského či vnitrostátního dohledu. Já si vzpomínám na diskuze o paní Nui, která dříve vedla tuto práci a stěžovala si na to, že se liší interpretace, že někdy ohledně těch stejných ustanovení. Takže s vámi souhlasím, že všechny ty nástroje musíme používat v maximální míře právě pro prevenci eh, různých interpretací a prahových hodnot, eh, které tady panují v rámci bankovního systému v eurozóně. A také věřím, že v oblasti boje s praním peněz a boje s financováním terorismu bychom mohli docílit lepší harmonizace. Spíše regulace by nám tady pomohla. Dohled totiž může mít různou podobu. Čistě dohled nebo pak dodržování makroobezřetnostních požadavků a regulačních požadavků, ale může jít ještě dále a zasahovat až do oblasti EMLFCT. A tady si myslím, že by Evropa mohla mít větší autonomii. Děkuji. Nyní Evelyn Regner. Děkuji. Klimatické změny jsou obrovskou výzvou v současné době a všechny veřejné orgány by měly maximálně přispívat k tomu, aby ekonomika byla v příštích desetiletích klimaticky neutrální. Podle článku 127 má ECB podporovat unijní cíle eh, s ohledem na cenovou stabilitu, takže je tady řada způsobů, jak by ECB mohla přispět k cíli klimatické neutrality. Komise odhadovala, že budeme potřebovat 260 miliard eur každý rok v příští dekádě, abychom mohli účinně bojovat s klimatickými změnami. Chci se zeptat, zda ECB je ochotná přispět k mobilizaci těchto prostředků. A proces, profesor Vílan navrhl v parlamentu v prosinci, že by ECB měla zvážit eh, úvěry pro Evropskou investiční banku a zároveň potenciálně záporné sazby, které teď poskytuje bankám podle eh, cíleného eh, režimu refinancování, což by posílilo ekologické investice v Evropě. Chci se zeptat, zda je k tomu ECB ochotná. Děkuji. Tak to je vynikající otázka, protože my umožní vysvětlit, co udělat můžeme a co nikoliv. Tak za prvé, Evropská investiční banka je agenturou a jako taková tedy není orgánem, jemuž bychom mohli napřímo půjčovat, aniž bychom porušili ustanovení smlouvy. To je první věc. A z podobných důvodů nemůžeme nakupovat dluhopisy EIB na primárním trhu. Ať už jde o nákup úvěru nebo dluhopisů a tak dále. To tedy nemůžeme podle smlouvy. Nákup na sekundárním trhu už možný je, my jsme eh, to využívali a vidíme, že EIB roste v objemech, eh, v rozšiřování svých finančních produktů a my budeme dbát na to, abychom byli na sekundárním trhu jedním z těch, kdo tyto dluhopisy nakupuje. Takže takovým způsobem můžeme banku ovlivnit. A ještě vyjasním jednu věc v souvislosti s tím, co jste říkala vy. Využiji tedy vaší otázky a vysvětlím jednu problematiku. Vy jste hovořila o tom, jak ECB musí podporovat ekonomické cíle a mezi nimi jsou i cíle ekonomické a environmentální udržitelnosti, ale my v tuto chvíli nemáme roli eh, toho, kdo připravuje politiky pro tuto oblast. Hlavním eh, naším cílem, nebo respektive, co bych já navrhla a v co věřím, je, že v rámci těch primárních cílů a v rámci cíle environmentální eh, udržitelnosti bychom se měli pokusit tento cíl zakomponovat eh, do své práce, protože ano, může mít dopad eh, na ceny, na relativní ceny, na spotřebu, na rizika, která hm, předvídají spotřebitelé a firmy a vytváří to soubor eh, faktorů, které musíme zohlednit, když Připravujeme monetární politiku a chceme tím ovlivnit eh, cenovou stabilitu, což je součástí, hlavní součástí našeho mandátu. Takže to je vlastně trochu jiný pohled na to, jak bychom mohli zajistit environmentální udržitelnost eh, při udržování eh, cen a inflace. Děkuji. Jose Manuel Garcia Margallo, prosím. Děkuji, vítejte, paní předsedkyně v parlamentu. Já se omezím spíše na obecnější poznámky, které jsou ale důležité. V dokumentech, které máme, ukazují, že je tady řada důvodů pro eh, obavy. Jsou tady politická eh, rizika, ano, jsme teď eh, ve fázi, kdy se omezují ehm, tlaky, obchodní tlaky s USA a s Čínou to je dobře, ale přeci jenom ta situace není ideální. Za druhé, Brexit. I to není ideální situace a máme pocit, že eh, premiér eh, Johnson eh, je trochu nepředvídatelný, pokud jde o budoucí vztahy mezi EU a Velkou Británií. Situace v Iránu je znepokojivá a tak dále, tak dále. Nemusím ani zúrazňovat rizika realitního trhu, která ve Španělsku zdáme velice dobře. Takže se mi zdá, že jsme v situaci, kdy dochází k takovému tomu eh, eh, zpomalování ekonomiky po Japonsku. Nízké úroky, nízká inflace, ale přitom se drží eh, nezaměstnanost přeci jenom na eh, příliš vysoké úrovni v některých státech, například eh, ve Španělsku. Někteří odborníci říkají, že teď musíme přijmout rozpočtová nebo fiskální opatření, ale já si myslím, že to může mít jenom omezený dopad. Jsou tady nová rizika, jako je digitalizace nebo boj s klimatickými změnami. To bude žádat investice a bude to mít dopad na výrobní sektor. Takže pokud je ta situace taková, jaká bude politika Evropské centrální banky ve střednědobém a dlouhodobém výhledu v okamžiku, kdy vidíme tady toto zpomalování, zpomalování, které je nákladné a které eh, bude mít eh, zásadní dopady v nadcházejícím období. Děkuji za vaši otázku. Máte pravdu v tom, že Eh, rizika ehm, poklesu jsou značná, některá mizí, některá, ale nová se objevují. Tak prostě se vyvíjí globální ekonomika. Já souhlasím, že obchodování eh, s a rizika související s obchodním válkou mezi Čínou a USA ehm, se zmírnila, ale pak se objevil koronavirus, a je stále velká nejistota o tom, jaký dopad to bude mít na čínskou ekonomiku a globálně na světovou ekonomiku. Takže musíme zase být opatrní a trpěliví. Tyto pandemie obvykle mají vliv. Když se zastaví, tak se ekonomika vrátí, takže musíme sledovat ty dopady jaksi cestou dolů a pak i nahoru. Podobné to bylo u SARS. Musíme sledovat, jak se to bude vyvíjet a jak to bude časově souviset, jak se to bude šířit. Um, jak popisujete tedy ehm, prostředí nízké inflace, nízké produktivity? tak to je samozřejmě problém a důvod, proč máme měnovou politiku takovou, jakou máme, je snaha řešit tyto problémy. Já bych však nesrovnávala stávající situaci eurozóny s Japonskem. Japonsko mělo období deflace, které trvalo desetiletí. Inflační očekávání, ta jsou velmi důležitá. Jsou mnohem nižší než inflační očekávání v eurozóně, které jsou stále 1,7 v našem regionu. Takže eh, to je velice odlišná situace, kdy eh, skutečný úrok v mm, Ponsku je mnohem mm, nižší než v eurozóně. já bych nebyla tak negativní ohledně makroekonomické situace. Máme známky stabilizace, eh, má průzkum eh, i výrob, ve výrobě je pozitivní, a to už posledních pět měsíců. Jsou tady známky, které jsou pozitivní. My musíme být trpěliví a musíme i nadále potřebovat podporovat ekonomiku a nechat finanční náklady na nízké úrovni. Ergin Eroglu, prosím. Vážená paní Lagardová, jsem velice rád, že jste opětovně u nás na výboru a že takto můžeme pravidelně společně vést dialog. Já bych s vámi rád uh, hovořil trochu více o ECB. Jsem také velice rád, že se snažíte dělat tak trochu více reklamy pro ECB, aby se občané o ní více zajímali. zajímali. Já si myslím, že je důležité, aby občané více chápali měnovou politiku a budoucnosti při svých volbách také eh, volili, tedy při volbách potom také holili, volili politiky, kteří eh, mají odpovídající znalosti. Já bych v, tomto, v této souvislosti s vámi, paní Lagardová, rád hovořil o rozvaze. Ta je ve výši 4,5 bilionů eur. Máme expanzivní nárůst byl rozvahy od roku 2015. Tehdy jste snaž, začali s těmi nákupy ve výši 27 miliard, to bylo 2060 69 miliard, pak se to vyvíjelo a v roce 2018 ECB přestala skupovat státní dluhy, ale v roce 2019 v listopadu opětovně začala nakupovat státní dluhy ve výši 20 miliard eh, měsíčně. Já tedy říkám, že to vede k tomu, že bilanční rozvaha ECB je s tím dál tím větší, což tedy znamená, že i vaše role se posiluje a vy máte také dlouhý mandát. A já se ptám, jakým směrem se to vlastně ubírá? Tím, že ty nákupy jsou tak masivní, tak se tím trošku, jak se eh, stížila situace bank, protože pokud je tam nějaký hráč, který příliš skupuje, tak samozřejmě státy potom mohou utvářet úroky tak, že z toho budou mít užitek. Prostřednictvím této masivní peněžní politiky, když se na to podíváme, zjišťujeme, že některé státy již tuto šanci využily. Tady s vámi souhlasím. To je dobře, že to některé státy využili k určitým reformám, ale některé státy to nevyužili a nezreformovali své politiky. A co chcete udělat pro to, aby takovéto státy tedy v té reformě pokročily? Děkuji. Děkuji. Náš mandát, a já to zopakuji znovu a znovu, protože je to důležité, je docelovat cenové stability a naše monetární politika ve všech svých oblastech chce tento mandát naplnit. To tedy musíme mít na mysli také v rámci programu APP a při refinančních eh, operacích. Tam nám jde o dvě věci. Jednak, jak, nakolik jsme efektivní a nakolik eh, jsou tam vysoká rizika. A samozřejmě musíme zohlednit i tu rizikovou složku. S tím, že si nastavíme rámec pro kontrolu rizik, eh, kde rizika snižujeme, pečlivě monitorujeme. A to děláme i v programu APP. Tam jsme snížili úvěrová rizika eh, pouze na kvalitní eh, aktiva, takže nakupujeme jenom eh, určité množství aktiv od každého emitenta, zajišťujeme dostatečnou diverzifikaci. S tím souvisí ta otázka řeckého kolegy, kdy, kdy budou způsobilé řecké dluhopisy. Právě protože řídíme rizika a držíme si to portfolio v bezpečném stavu, tak jsme skutečně velice opatrní a pravidelně všechny nákupy a rizika monitorujeme. Takže to je ta otázka rizik. Pokud jde o tu efektivitu, už jsem to říkala, ale mohu to zopakovat, že cenová stabilita, to je náš hlavní cíl. A v rámci tohoto cíle chceme také pomáhat ekonomice tvořit pracovní místa, docilovat dalšího růstu a podporovat investice. A jeden z důvodů, proč financování investic, ať už je to ze strany firm, které si nakupují nové strojní zařízení e, či cokoliv dalšího, anebo ať už je to na straně domácností, které se rozhodnou koupit nějakou nemovitost, tak finanční náklady byly poměrně nízké za posledních pět let a je to právě díky monetární politice. Myslím, že ta hodně pomohla. Děkuji. Nyní pan Gunnar Beck. Sorry about my technical incompetence here. Uh... Já se omlouvám, že jsem to tady technicky nezvládl. Dvě otázky. a vystoupím německy. So good morning, Madam President. Dobré dopoledne, paní prezidentko, já se omlouvám. V září minulého roku jsme se tady shodli na našich odhadech v tom smyslu, že ECB před, pod vaším předchůdcem se vůbec nedodržovala předpisy vyplývající ze smluv. Vy jste ujistila nás, výbor, že ECB v budoucnosti i v budoucnosti se nebude bát eh, transakcí ve veřejném zájmu. Na druhou stranu stále se držíte toho inflačního cíle ECB 2%, velice pevně, i když ve smlouvách v podstatě proto neexistuje žádný právní základ pro tento konkrétní inflační cíl. Tento zdánlivý rozpor můžeme vykládat pouze tak, že ECB vlastně si cíle, které si nastaví sama, ty 2%, pokládá za závaznější než smlouvy. A já se ptám, je to tak? Ano, ne. A pokud ne, ptám se, my máme jednoznačné právní předpisy, které se týkají měnové politiky a ptám se, které to tedy jsou, které jsou pro vás takto naprosto svaté, jaké, e, jako ten cíl dvouprocentní inflace, což je vlastně Draghiho výklad. A další otázka. Podle HDP eurozóny Bank of England, nebo je vlastně zóny své měnové, Bank of England e, natiskla peníze asi 15%, vy asi 40% pro eurozónu. Ta tendence rychle stoupá. Dejte mi prosím historický příklad toho, že příliš velké tištění peněz z dlouhodobého hlediska vedlo k úspěchu, k růstu a k ekonomickému úspěchu. Děkuji. Děkuji. Tak předně chci vyjasnit dvě věci. Tak za prvé, všechny nástroje, které používá ECB, jsou vždy v rámci mandátu centrální banky. To je pro mě naprosto zásadní, potvrdil to i Evropský soudní dvůr v souvislosti s prohlášením o OMT, které nebylo nikdy mm, plně implementováno, a také v rámci eh, programu PSPP, což je součást programu APP. I tady soudní dvůr řekl, že proporcionalita týkající se jednotlivých konkrétních cílů monetární politiky ECB je dodržena. Nákup státních dluhopisů eh, a PSPP eh, je v souladu se zákazem monetárního financování podle článku 223 smlouvy. Takže to jsou určité právní parametry, a máme k dispozici rozhodnutí soudního dvora, v rámci nichž eh, nástroje monetární politiky byly vždy používány a tato rozhodnutí jsou pro nás závazná a dodržování podmínek eh, všichni pečlivě kontrolují. Takže to je první věc. Druhá věc, vy jste hovořil o dvouprocentním cíli. Ano, již to tady zaznělo, ale dovolte to dovysvětlit. Cenová stabilita eh, v roce 1998 v té době byla definována určitým způsobem a měřila se v určitém rámci a ten rámec byl stanoven pod dvěma procenty. To bylo v roce 98, tedy eh, to původní eh, stanovení a vy teď hovoříte o dobách, kdy byla obrovská inflace v ve srovnání se současnou dobou. Takže je potřeba to vidět v tomto kontextu. Pak v roce 2003 byl rámec přeskoumán v rámci poměrně krátké revize a možná tehdy to byla hodnota pod nulou, kdy jsme se eh, pohybovali a 2%, jak vidíte, to je marše poměrně eh, velká, nebo rozptyl poměrně velký a tehdy tedy v roce 2003 se, ten, eh, se ta hodnota stanovila na 2%, či blízko dvou dvěma procentům. Tady možná trochu ECB postupovala jinak než Fed nebo Finská banka a tak dále. Definovali jsme si tedy tu hodnotu blízko dvěma procentům. Chtěla jsem tedy ještě uvést eh, tyto dvě informace, abychom si uvědomili, v jakých parametrech se pochybujeme a jaký je ten současný rámec. A právě v tomto rámci budeme teď eh, přeskoumávat svou strategii pro monetární politiku. Znamená to, že se stále pohybujeme v rámci svého mandátu podle smlouvy s tím, že dbáme na judikaturu, která je pro nás závazná. Já sama jsem původním vzděláním právnička, takže dodržuji pravidla, ale v jejich maximální šíři, stále v souladu s pravidly a stále v souladu s judikaturou soudního dvora. Děkuji nyní pan Pereira. Thank you, Madame Lagarde. Děkuji paní Lagarde Nejprve vám chci poděkovat eh, za to, že jste spustila přeskum důležité strategie ECB, což je v souladu s vaším mandátem a také v souladu s novou zelenou dohodou Green Deal. Také vám chci poděkovat za to, že jste některé věci nezměnila. Například pokud jde o podporu měnové politiky, eh, za účelem posilování ekonomického růstu. Já se nicméně zeptám na fiskální politiku. Vy jste říkala v úvodním vystoupení, že za současné situace velice mírného růstu a velice umírněné dynamiky, tímto vás cituji, to je nejenom monetární politika, ale rovněž fiskální politika, která by měla sehrát velice důležitou roli. A to samozřejmě není jaksi nic nového eh, od Evropské centrální banky. A tak se chci zeptat, jakým způsobem tady eh, vidíte mm, tu možnost reakce prostřednictvím fiskální politiky na situaci v eurozóně a jak byste vnímala makroekonomické dopady případného selhání fiskální politiky zajistit eh, to, co je potřeba, abychom podpořili ekonomický růst. A ještě jedna věc. Vy máte samozřejmě určitý manévrovací prostor a vysíláte tedy teď svůj eh, signál ohledně fiskální politiky pouze Německu a Nizozemsku, anebo si myslíte, že některé jiné země uh, nyní mají určitý manévrovací prostor, větší manévrovací prostor, který by mohli využít? Děkuji vám za tyto otázky. Eh, trochu mě napadá taková sportovní analogie, abych popsala eh, to, eh, jak si myslíme, že správně nastavená fiskální politika by mohla posílit politiku monetární. A trochu jsem váhala, zda využít paralelu se štafetou, kdy si předáváte ten štafetový kolík eh, či jinou sportovní paralelou. Každopádně jde tady o dobrou synchronizaci, která nám velice pomáhá a to platí v případě, kdy eh, politici ve fiskální oblasti fungují v určitém prostředí, kdy financování nákladů je mm, na nízké úrovni. Ano, my jsme říkali, Jasně jsme říkali, že když je tam fiskální prostor, tak by bylo vhodné, aby politici tohoto prostoru využili a tím podpořili ekonomiku eurozóny. Nebudu říkat, jaké země konkrétně to jsou. Pouze podotknu, že některé z těch zemí, které tento fiskální prostor mají, se nyní pustili do jeho částečného využívání nebo tak plánují v nejbližší budoucnosti za účelem posílení ekonomiky, produktivity a investic do potřebných kapacit. My to vítáme jako ECB, protože tím se vlastně přispívá k růstu produktivity, investuje se tak eh, do dlouhodobých eh, důležitých oblastí, jako je široké připojení umělá inteligence, vzdělání a tak dále. To jsou tedy ty nástroje pro nové prostředí, které by měly pomoci evropské ekonomice posílit se a stát se autonomnější. To je, myslím, eh, zjevně v zájmu všech. Děkuji. Nyní pan Kareme. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, paní Lagardová. Já jsem se vám vás ptala během slyšení eh, před tím, než jste převzala eh, svou funkci o občanech. Eh, Ptal jsem se vás na občany a vy jste tady vlastně už zareagovala, že chcete se zeptat občanů, chcete vědět, jaké je veřejně mínění, co se týče práce, inflace, bydlení. A já si myslím, ale že vy jste určitě už slyšela ty miliony občanů, které jsou na ulicích a například kvůli klimatu. A samozřejmě ředitel jedné velké francouzské pojištění řekne, že blí, blízko nadejde doba, kdy už nebude vůbec možné nic pojišťovat právě v důsledku ekonomických, eh, klimatických změn, ale říká se to také ekonomiky. Já se vás ptám, jak chcete zaučívat ne, neutralitu z výběru asi v rámci programu pro podniky, když tady máte tu aktuální revizi toho rámce monetární politiky, jak chcete tento princip neutrality zachovat a jak chcete zaučit, aby ty výsledky byly vlastně neutrální, co se týče portfolia aktiv, aby to nebylo eh, jaksi nějakým způsobem k neúspěchu těch eh, uhlíkově neutrálních eh, aktiv, jak tedy chce ECB e přispět k udržitelné komizice a k boji proti klimatickým změn. Já si myslím, že ECB by z tohoto cíle měla udělat jednu, jednu ze svých priorit. Děkuji. Réponse oui. Odpověď je ano. Já to rozvedu. Tady mohla bych to rozvést, ale tady rozvedu to, protože to není dostatečná odpověď. Samozřejmě ten první bod je, a já už jsem už o tom hovořila s paní Rejně, to je ten dopad těch eh, environmentních otázech na náš objektiv stability cen. A to musíme lépe zohlednit. Ano. Dnes ta čísla nejsou samozřejmě perfektní, ale podívej se, podíváme se na těch 77 eh, eh, tisíc těch různých studií ekonomických a pokud v podstatě Málo z nich se přímo týká ekonomických otázek, které jsou napojeny na změny klimatu. Je tedy jasné, že co se týče výzkumu, tady je nutně třeba se na to více zaměřit, na ten vztah mezi klimatickými změnami a inflací, klimatickými změnami a ceny, klimatickými změnami a produktivitou. To jsou všechno ty elementy, které jsou velice důležité a naprosto se týkají mandátu, který máme. A druhá věc, to je, to, to je tedy ta dimenze výzkum, dopad veš, veškerých těchto elementů na náš mandát, tedy na stabilitu cen. A druhá věc, tady jsou věci, to je ten zásada neutrality. Ano, tady můžeme jednat například co se týče těch penzijních fondů, nebo můžou existovat nějaké vlastní fondy ECB, tam bychom to mohli zohlednit. Co se týče investic do penzijních fondů, tam už byly zavedeny se akce, že třeba aby ve svých portfolích oni jednali tímto způsobem a my se tedy podíváme na to, jak bychom mohli nahradit ty indexy uhlíkově neutrálními indexy, min, alespoň to, co se týče rezerv, také se díváme na to, jakým způsobem můžeme zohlednit tu dimenzi boje proti klimatickým změnám. Co se týče té vlastní monetární politiky, tady samozřejmě máme asi 80% portfolií, to jsou eh, tedy ty státní dluhy, takže to nemůžeme nějak ovlivnit. Ale pak tady samozřejmě v portfoliu máme aktiva jiného typu a tady samozřejmě bychom měli zachovávat tu zásadu neutrality. A my rozhodně to zhledňovat budeme, díváme se na to, tady jsou na to různé názory, já to vím, zejména v jiných bank, centrálních bankách, ale také u nás na radě guvernéru. Ale rozhodně nám to nemůže bránit v tom, abychom se na to podívali, nějak to zohledňovali. Dále, veškeré ty aspekty. A samozřejmě všechny portfolia, zejména ECB, ty kolaterály, eh, řídíme velice opatrně, co se týče těch rizik. Snažíme chránit naše portfolio proti rizikům, ale rizika, která vyplývají z klimatických změn, ty specificky nezohledňujeme. Tady bude třeba aby to ještě dozrálo v čase, aby vyzrála tady naše hodnotící kritéria, ty indexy, které proto budeme používat. Ono už to začíná, můžeme se podívat na to, jak bychom je mohli skonzolidovat, ale je také třeba, aby určité centrální národní banky se tomu věnovaly. Některé již pokročily v této věci a my budeme spolupracovat tak, abychom dobrým způsobem zohlednili veškerá rizika my samozřejmě, ale jsme spíše v oblasti politiky stability cen, než v oblasti politiky řízení rizik. Děkuji. Uh, thank you. Uh, welcome back. Děkuji, vítejte paní eh, Lagarde zpět ve výboru e Econ. Konzultace, které proběhnou v členských zemích a vaše komentáře k bydlení, eh, mm, vzhledem k tomu, co naši občané zažívají. Nyní máme tedy situaci po Brexitu, snažíme se finalizovat obchodní dohody. Jak se připravují banky v eurozóně na Brexit, především na scénář no deal? Jak si myslíte, že je důležité mít úzkou regulační spolupráci s Británií o finančních službách po Brexitu? Další otázka. Eh, limit eh, kvantitativního uvolňování je 33 ECB má významnou část bondů eh, v zemích jako Irsko, Portugalsko, Německo a blíží se k emisnímu limitu. Jak může ECB zajistit, aby tyto země nebyly při, negativně ovlivněni tím 30% limitem na emitenta. Zvážili jste eh, zvýšení těch 33 na emitenta v rámci kvantitativního uvolňování a zvažujete odstranění nebo změnit toho limitu v případě nějakých eh, negativních eh, událostí, buď v dané zemi nebo v eurozóně? Především, eh, co se týče situace po Brexitu, tak eh, chci zmínit, že my v ECB jsme připraveni. Ehm, přijali jsme kroky a se mm, eh, Bank of England máme swapy, takže eura i libry tedy jsou a nebudou, nepřispějí k, k situaci volatility. Bankám bylo neustále připomíná, no, aby se připravili na to, co v prosinci může nastat, nějaké vyřešení vztahů, které ovlivní především obchod protože finanční, regulační otázky, bankovní otázky jsou jiné než eh, eh, ty bankovní. My, jsme v podstatě rádi, že Bazilej 3 harmonizuje eh, platformu, mm, kde banky musí být regulovány, kde jsou předmětem dohledu. Doufáme, že Brexitem nebude příležitostí um, závodům směrem ke dnu, až to bude respektováno co do litery i ducha. Hmm. Vztah, který se budoval dlouho, bude jiný. To si uh, musíme přiznat. Až mm, když Británie zvolila Brexit, tak to nemůže být stejný vztah, business as usual. Stejně tak věřím, že eh, z důvodu z, mm, mm, přístupu zpravodajství inteligence budeme mít i nadále dobré, solidní, hluboké vztahy, protože to je v zájmu eurozóny zachovat tento vztah. Co se týče kvantitativních limitů, Musíme respektovat přiměřenost, eh, eh, limity a klíče tak, jak platí. Jsou výsledkem principů, které byly schváleny. Já nechci, nedovedu představit, nechci si představovat okolnosti, kde budeme muset tam přeskoumávat, zda limity mohou být překročeny. Ale kjer se rá. Eh, musíme se připravit na všechny okolnosti a eh, pracovat v rámci mandátu. Já doufám, že naše politika bude dostatečná, fiskální eh, orgán bude také mm, vnímavý a vyhneme se podobné situaci. Děkuji, John Johan van Overfeld. Děkuji, paní předsedo, děkuji paní Lagarde. Já mám prohlášení a otázku a také chci, abyste se tedy vyjádřila na obojí. Eh, je to založeno na tom, co řekl pan Paneta a pan Meš. Pan Paneta zde v parlamentu během slyšení v prosinci řekl, cituji, ECB má klíčovou odpovědnost za finanční stabilitu, mimo eh, jiné, protože finanční stabilita je podmínkou cenové stability. A pan uh, Meš um, nedávno v Lucemburku řekl, cituji, nárůst uh, cen domů a aktiv je nadměrný a vede, je výsledkem dlouhodobé, velice vstřícné měnové politiky. Když to spojím, je tam železná logika, tedy ex extrémně vstřícná měnová politika vede k zvýšení cen aktiv, které ohrožují finanční stabilitu, která mm, zase ohrožuje finanční stabilitu. Takže oni vlastně říkají, že EKB vlastně eh, vykol, vlastně naohrožuje svůj vlastní cíl cenové stability eh, dále k vyšší produktivitě vaším prohlášením. To je pravda, správné to říci, ale nepřispívá ECB tedy <clears throat> k tomu, aby kapitál a e, práce zůstávala v nízce produktivních um, subjektech, kdy um, díky tomu že vlastně oni přežívají díky politikám, e, tyto subjekty tedy díky politikám ECB. Děkuji. My musíme být pozorní a dbát na finanční stabilitu a to jsme. Sledujeme všechny komponenty finanční uh, krajiny. Je, hlavní mandát je cenová stabilita, nikoli finanční, ale musíme to sledovat. Propojení mezi Těmito dvěma oblastmi jsou samozřejmě předmětem zkoumání akademiků i politiků. Teď nevidíme důkazy nějakého nesouladu mezi um, třídy aktiv v eurozóně nad tedy uvolnění um, finančních podmínek. A um, mluvím o eurozóně. nevidíme silné známky tedy eh, bublin, nemovitostních bublin, které by se celkově formovaly. V některých městských centrech výrazně rostou ceny. A eh, to jsou lokalizované, eh, teda lokalizované mikroopatření by měla být zvážena místními orgány. Pokud je malá nabídka, finanční podmínky jsou příznivé, poptávka je vysoká, pak máte nárůst cen, kterou je třeba řešit a je třeba řešit stranu nabídky. Bylo tady varování eh, CP v tomuto bodu, takže my tomu věnujeme pozornost a varujeme na úrovni ESRB. Ovlivňuje to dostupnost bydlení v některých oblastech? Ano, a proto je třeba řešit nabídku. To musí řešit příslušné orgány. V tuto chvíli už jsem vyjádřila svůj názor mnohokrát. Měnová politika, kterou máme, má zachovat cenovou stabilitu a dosáhnout tedy uspokojivých cílů, udržet růst, pr- udržet tvorbu pracovních míst a podporovat investice, což mě vede k další otázce. A to je příspěvek ECB k nízké produktivitě. Hmm, finanční náklady, které e, vlastně usnadní život neproduktivních firm. To jsou ty zombie firmy, jejichž životnost je umožněna nízk, vysokými e, náklady na financování. Žádné důkazy toho ale nevidíme. My musíme dávat k dispozici financování a podporovat financování investic všech. Všech firm. Nemůžeme rozlišovat mezi firmami, které, s kterým se daří a nedaří. To není na nás. My musíme dávat k dispozici financování. Já chci pozornit na jednu studiu, která proběhla nedávno v Dánsku, kde úroky jsou negativní ještě déle než v eurozóně a přispělo to k tomu, že udělali empirickou studii. Financování nebylo mm, hlavním přispěvatelem k nárůstu počtu zombie firem. Jero Ilenum Bumam. Ani lagard také já chci přivítat vaše příspěvky k zlepšování um, komunikace ECB. Tato komunikační politika ale by měla z, z, být za rámec pouze vysvětlování měnových rozhodnutí. Jedním z důsledků je, že ECB by měla informovat veřejnost o rizicích kterým čelí eurozóna. Já tady mám stručný citát Daniel, mm, eh, Daniel Noina, která řekla, že jedna z klíčových rizik pro bankovní systém eurozóny je chování, což je praní špinavých peněz mimo jiné. A já plně souhlasím s tím, protože Praní špinavých peněz je neakceptovatelné a je to stále přítomné na finančních trzích eurozóny. ECB možná měla i nějakou špatnou publicitu v souvislosti s nedávnými skandály ML. ECB by měla kooperovat s místními orgány v boji proti praní špinavých peněz. Mám dvě otázky. Jedna se týká toho, zda ECB může udělat více při řešení problémů eh, praní špinavých peněz. A druhá věc je, vaše zkušenosti s eh, vedení IMF a eh, znalosti amerického systému. Jsme příliš mírní při řešení finanční trestné činnosti. Měli bychom se poučit od USA. Děkuji eh, za vaše otázky k EMLCT. Eh, První špinavý peněz, hm, boj proti terorismu, to jsou klíčové prvky, jak zachovat integritu bankovního systému obecně. E, stávající mm, praxe, dohledová fragmentace v této oblasti může podkopat stabilitu evropských bank a efektivitu dohledu ECB, především na pře, přeshraničního kapitálu. ECB v rámci své dohledové funkce E, bere tato rizika velmi vážně, jejich prudenční implikace, ale ECB není zodpovědná za uplatňování legislativy nebo prevenci e, využívání finančních systémů za účelem boje proti e, praní špinavých peněz. Legislativní kroky na posílení tohoto rámce nebudou stačit podle nás, aby efektivně bránili praní špinavých peněz a financování terorismu v bankovním sektoru. Další kroky budou nutné ke zlepšování efektivity EMLCFT rámce, především pro přeshraniční aktivity. Takže vítáme probíhající diskuse a jsme připraveni podpořit. Dovolte, abych eh, navrhla dvě věci. Podle mého, které podle mého přispějí k posílení boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, které posílí autonomii Evropy, tohoto hlediska doufejme budou efektivnější. První věc. Právní základ, na kterém mm, budeme stavět, nemyslím, že evropská směrnice je správná odpověď. Nařízení by bylo, protože transpozice a možné formy transforma, transpozice by pak nenastaly nebo ne nestejně. Druhá věc mělo by být více koordinace mezi různými orgány, které mají prosazovat EMLCFT v národních jurisdikcích. Mělo by být eh, lepší instance nebo agentura, která by koordinovala a měla by pravomoci to vynutit. ECB nemá tuto autoritu, nemá tu kapacitu vynucovat. Ta, to chybí, ale. Děkuji, Danuta Hubner. Má slovo. Děkuji a je mi ctí, že vás mohu vyslechnout, paní Lagarde. Chci se zeptat na mezinárodní roli eura. My víme, že jsme to nechávali na tržních silách a mm, jsme tedy velice daleko a Jean-Claude Juncker mluvil o posilování eura v globálním kontextu. Komise vydala sdělení, mm, pro, propaguje posílení eura. Myslíte si, že by to mělo zůstat na tržních silách, nebo tady je prostor pro podpůrné politiky a reformy? Eh, vy eh, nejste jenom monetární politika, ale také platební systém. Mohlo by ECB eh, e se tohoto účastnit? Děkuji za tuto otázku. Myslím, že to je asi poslední otázka, ale já se tomu chci chvilku věnovat. Je to kriticky důležité. Euro je jedna z eh, klíčových mezinárodních měn, které jsou mezinárodně obchodovatelné. Má druhou pozici da, daleko za dolarem. Eh, v tom měnovém koši, které, který mm, to je hodnota těch zvláštních čerpacích práv a zvýšila se i poměr rezerv v centrálních bankách, takže se to stabilizovalo, trochu pokleslo. Je to zhruba tedy stabilní, ale hluboko pod dolarem. Stát se přední mezinárodní měnou, to vám dává odpovědnost, ale také výhody. A můžeme projít tedy jejich seznam, každopádně to přispívá k autonomii a síle na státu nebo regionu, který to vydává. A tady bych chtěla zmínit tři oblasti, kde potřebujeme dělat pokrok. Pokud, kde, vaš, kde je euro kritické, pokud euro bude považováno za jednu hlavních měn na mezinárodní scéně, jedna věc, nebudeme mít mezinárodní euro, pokud nebude hluboký likvidní kapitálový trh. Když se podíváte na to historické, jsem o tom mluvila eh, včera, když se podíváte na to historicky, jeden z faktorů, který pomohl euro, eh, pomohl dolaru, aby vys, jak si vytěsnil Libru z pozice, která byla, bylo eh, likvidita a hloubka jejich kapitálového trhu. Říkáte tomu CMU, Eh, kapitálová unie musí nastat rychle. Vzhledem k tomu, co se děje v Evropě odchodu Velké Británie, pokud toto nespustí, mm, eh, nepřiměje nás to vytvořit měnou unii, kapitálovou unii, tak nevím, co jiného tedy. To je jedna věc. Máte pravdu. Když mluvíte o platebních systémech, potřebujeme Eh, efektivní okamžitý platební systém v eurozóně. A jdeme tímto směrem. Mm, který by umožnil přístupu bank, likvidita centrální banky musí být více akceptována. Potřebujeme retailový platební systém, který bude lépe Eh, fungovat, bude hladce fungovat, bude to eh, jak se produkt vyrobeno zde. Další dimenze, a to je klíčová, je schopno, bude schopnost bojovat proti kyberrizikům. To je součást toho platebního systému a architektury, ale zachází ještě dál v těchto třech kapitolách. Kapitolová unie, platební systém, Mm, schopnost bránit se kyberútokům. Tam musíme být silní, pokud má být euro mezinárodní měnou. Thank you. Děkuji. Ještě než předám slovo poslednímu řečníkovi, chci říci, že tato dvě témata jsou pro náš výbor velice důležitá. My jsme vlastně požádali dvě, o dvě zprávy z vlastní iniciativy o mezinárodním roli eura a o unii kapitálových trhů a doufejme, že se to bude vyvíjet dobře, protože víme, jak velice důležitá tato témata jsou, takže jsem velice ráda, že jste se jich chopila. Nyní Žil Boaje, to je poslední řečník a omlouvám se, bohužel na Catch nemáme čas, protože nás čeká ještě hlasování. Děkuji, paní předsedkyně. Já se já jsem tedy zde, škoda, že to je poslední otázka, já jsem věce rád, že jste mezi nás přišla, naslouchala jsem vás s velkým zájmem. Eh, líbilo se mi to, co jste říkala o prioritách. Samozřejmě ECB není jediná evropská instituce, která by měla čelit takovýmto výzvám. Ale děkuji, že jste si je vzala k srdci. Hovoříme o technických komplexních tématech. Já bych eh, potřebovala více než dvě uši, abych tady plně naslouchala, pochopil veškeré ty dimenze. Uh, Často se nám tady zdává, že spíš nezohledníme vše, takže to, to je dobré. Co se týče těch eh, záporných úrocích, eh, myslím, že mnoho z nás zde vlastně schvaluje tuto politiku, protože se přizpůsobuje těm podmínkám, které jsou. Je to v souladu s mandátem, který máte. Ovšem, eh, skutečně ta skutečnost, že někdo dostane zaplaceno za to, že si půjčit peníze, to se velice těžko vysvětluje občanům. Skutečně je to takový koncept těžko pochopitelný. Dvě otázky, které si kladu jako poslanec, ale také jako daňový poplatník a občan. Jaké budou mít možné e, dopady takováto politika? Jednak to dovoluje jako zlepšený přístup k úvěrům i pro občany, což je relativně pozitivní ale ptám se, jak banky odolají například možnému navýšení úrokových sazeb po té, co mají tolik úvěrů na nebovitosti s tak nízkými úroky a je to fixováno eh, na velice dlouhou dobu. Nevyplývá z toho takové systémové riziko pro bankovní sektor v případě, kdy se úrokové sazby zvýší a velice nízké úroky samozřejmě by mohly Um, vlastně vést spořitele k tomu, stratele k tomu, že budou investovat do rizikových akcí, protože eh, eh, samotné úspory se jim vůbec nevyplatí. A tak proto se ptám, co hodláte učit, pokud tady zjistíte, že se občané masově přiklánějí k rizikovým investicím. Budete s tím něco dělat? Já se snažím zejména pochopit veškeré vaše politiky, abych to potom mohl dále vysvětlovat. Děkuji. Děkuji. Pokusím se odpovědět. Děkuji vám, že jste konstatoval, že rozhodnutí monetární politiky, které byly dodnes přijaty do této doby, byly eh, přijímány legitimním způsobem, že byly nutné proto, abychom posílili ceny, abychom tedy naplnili náš mandát a splnit ten cíl cenové stability. To první riziko, o kterém jste hovořili, to je to riziko, že eh, domácnosti eh, excesivním způsobem, tedy nadměrně eh, si budou brát úvěry takovým způsobem, že pak budou vystaveny riziku, že se najednou zvýší ty úroky. Ano, to riziko existuje a Tady se nabízejí dvě opatření. Za prvé makroprudenční a mikroprudenční opatření, což znamená, že budeme mít určité páchové efekty, které se už používají, to se například říká kapacity splácení nebo náklady na získání, to se tak úvěru, to se může použít. Některé národní centrální banky, myslím, že právě francouzská a francouzský minister financí připomínají, že třeba takovéto nástroje používat, zejména co se týká délky půjčky. Vidíme, že se tady stále prodlužují eh, ty délky a to je vlastně velké riziko pro rodiny, které si berou eh, dlouhodobé úvěry za nízkých úroků. Tedy makroprudenční a mikroprudenční reakce na toto riziko. Dále. Hovořila jsem o nutné trpělivosti. Doufáme, že makroekonomická situace nejenom, že se stav, bude stabilizovat, a že se postupně bude zlepšovat a že měnová politika, která byla re, realizována, bude podpořena dobrou fiskální politikou a že to nakonec povede k tomu, že se naroste ekonomická činnost a naroste také e, inflace a my se budeme moci vrátit k monetární politice, která bude více konvenční povahy v střednědobém výkladu. V tomto kontextu Musíme ovšem postupovat obezřetně, postupně, nemůžeme jít cestou nějakého brutálního vývoje, protože z toho skutečně vyplývají ta rizika pro domácnosti, podniky a pro celý bankovní sektor a tím pádem také pro naši ekonomiku. Tedy musíme postupovat velice opatrně v případě, že situace se zlepší. Další věc, kterou bych ráda uvedla, my už to vlastně provádíme od září, to je ten two-tier systém, nevím, jak se říká francouzsky, znamená to, že záporné úroky nemají dopady na banky, pokud zůstávají v limitech rozumných rezerv, které jsme vlastně nastavili jakožto ty zákonné rezervy. Pak je tady další riziko, že e, ostatní instituci nebudou tolik, e, že tady nebude taková výnosnost, třeba aby se s tím počítalo. Samozřejmě ECB tady nemůže nějak specificky zasahovat, ale v oblasti v investiční politiky, v oblasti hedgingu a v politice diversifikace portfolií a v samotné definici strategie rozvoje těchto institucí tom finančním prostředí, ve kterém se pochybují, toto vše musí být zohledněno proto, aby anticipovali re- eventuální rizika. Opětovně se domnívám, že třeba abychom postupovali obezřetně, pomalu, pokračovali, postupovali v, v naději, že tedy se ta ekonomická situace výrazným způsobem zlepší. Děkuji. Děkuji vám, tímto uzavíráme dnešní slyšení. Ještě jednou děkuji paní Lagarde za to, že dnes dorazila a odpověděla na naše dotazy. Dovolte teď eh, kratičkou